a těším se na rozpracovávání priorit. Děkuji vám, pane zpravodaj, tím končíme tuto rozpravu. A než přejdeme k další části, mám tady několik sdělení. Příslušné francouzské orgány nám sdělily, že paní Nora Bera byla zvolena v jeho západní části Francie. Je nahrazena panem Danténem na, uh, uh, ve funkci generálního tajemníka. A od 16 června vlastně naplňuje tedy svou práci eh, zde dále. Parlament bere na vědomí, že podle článku 7 odstavce 2 eh, o zvolení eh, členů Evropského parlamentu v přímém hlasování je tato funkce neslučitelná s funkcí Evropského parlamentu a je zde tedy eh, od 17. července toto místo uvolněno. Paní Tomas, zvolená členka Evropského parlamentu, která nahrazuje pana Stefana Lefola od 16. června. Jean-Louis Cotigny, člen Evropského parlamentu, který nahrazuje paní Estelle Grille od 17. června června. Dále pan Danten, zvolen členem Evropského parlamenta, který nahrazuje pana Abada od 17. června. Já vítám všechny tyto nové kolegy a chtěla bych připomenout, že podle článku 3 odstavec 2 eh, jednacího řádu, dokud nebudou jejich pověřovací listiny proskoumány, tak paní Bera, pan Tomá, pan Kotiny a pan Dante zasedají v parlamentu a jejich orgánů mají plná práva, ale za podmínky, že eh, nejdříve eh, prohlásí, že nevykonávají žádnou funkci, která je neslučitelná s funkcí evropského poslance. A nyní prosím přejdeme k jednominutovým projevům. A začnu tím, že dám slovo paní Zaborské na jednu minutu. Merci beaucoup, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Ráda bych využila této příležitosti a připomněla, že od včerejška platí eh, nové snížené stropy na tarify roamingových služeb mobilních operátorů. Takováto regulace by nebyla možné, možná bez existence jednotného evropského trhu, nebyla by možná bez těsné spolupráce evropských institucí